Lamberts, would you like to possibly, please, very nicely, please? Um, take a seat. Sorry to break up your conversation. Prosím, posaďte se. Včera večer jsme, nebo odpoledne jsme začali o 10 minut později a když jsme se dostali k poslednímu bodu, už jsme měli půlhodinové zboždění a to znamená, že ten poslední bod jsme neprobrali až do konce, takže já se teď budu snažit, abychom všechno začali opravdu včas. To vás opravdu varuji, budu se snažit, abychom všechno stihli včas. Je to tedy v rozporu s mou běžnou kulturou, ale slibuji, že se vynasnažím šíření družicových údajů z pozorování země pro komerční účely. Spravodajem je Jens Nilsson a komise předloží hodnocení dopadu. Kdo to bude z komise? Mr. Augusto González Hernández. Pan González Hernández, výborně. Děkuji. Jmenuji se Augusto González Fernández, jak jste říkala, paní předsedkyně. V tom krátkém čase, který máme k dispozici, dovolte, abych zdůraznil to nejdůležitější zhodnocení dopadu. Myslím si, že je důležité zdůraznit, že Družicové údaje a služby jsou zásadní pro životní prostředí, pro plánování, pro zemědělství, pro řízení přírodních zdrojů, pro řízení krizí, pro bezpečnost a obranu. Je to malé odvětví, takže počet společností, které jsou aktivní této oblasti, těch je asi 300, dělají různé věci. Počet společností, které jsou do toho nejvíce zapojeny, těch je asi stovka, to jsou ty společnosti, které používají družicové údaje z pozorování země k výrobě map, kartografických služeb a podobných záležitostí. Celkem Těch 300 podniků zaměstnává asi 5 tisíc osob a mezi těmito společnostmi 99% jsou malé a střední podniky, 67% těchto podniků jsou mikropodniky, to znamená, že mají 10 a méně zaměstnanců. To je důležitá informace, protože to ovlivňuje to, co můžete dělat s těmito opravdu malými společnostmi, jaké informace od nich můžete získat. Je to tedy slibné odvětví. Dnes představuje asi 700 milionů euro příjmu a víme, že prodej dat roste o 7 ročně, což je dobré, ale není to tak dobré, jako třeba ve Spojených státech, kde prodej roste o 90 Hodně z těchto příjmů vychází ze zpracování družicových údajů o velkém rozlišení. Je to tedy rozložena mezi těmito společnostmi, ale my nevíme jak, takže se může stát, že polovina těch podniků právě prodává tato data, zpracovává tato data a vydělává na tom nejvíce peněz, což je tedy důležitý faktor. Družicové údaje o velkém rozlišení, o vysokém rozlišení jsou kontrolována vládami, pokud máme družicový systém, který je schopen produkovat eh, údaje o vysokém rozlišení, tak do toho zasahují národní úřady, aby to kontrolovali, protože vždycky jsou tam bezpečnostní rizika, protože je to tedy s velkou přesností, takže tam potom vidíte věci, které by možná vidět být neměly, a to je pravda jak v Evropské unii, tak i mimo. Pro účely hodnocení dopadu jsme provedli analýzu charakteristika systému, které se v současné době v Evropské unii využívají. Máme tři nebo možná čtyři členské státy, kde jsou satelitní systémy o vysokém rozlišení a také s kontrolními mechanismy pro tyto údaje, které systémy schromažďují. neexistuje žádný společný pohled na to, co to je vysoké rozlišení. Biznis v současné době je konfrontován s tím, že v podstatě se neví, co to znamená družicové údaje o vysokém rozlišení. Takže nejsou si úplně jisty podniky, zda budou podléhat kontrole nebo ne, když budou chtít nakupovat takovéto údaje. Zjistili jsme také, že existující systémy mají různý stupeň transparentnosti, to znamená ano, existují kontroly, ale podniky v tomto odvětví nenutně vědí, kdy se ty kontroly mají spustit a jaká kritéria určují, že budete podléhat kontrolám, když budete chtít nakupovat údaje o vysokém rozlišení, zda to bude považováno za bezpečnostní riziko, protože ta aplikovaná kritéria nejsou veřejná. Zjistili jsme také, že když chcete mít přístup k takovýmto údajům, a pokud jste kontrolováni nebo nejste kontrolováni, tak nemáte žádnou záruku, že nebudete kontrolován v jiném členském státě. Tak třeba jste malý podnik, koupíte si údaje od poskytovatele údajů v jiném členském státě projdete, projdete tam kontrolami, ale nic v současné době nebrání jinému členskému státu, aby to zkontroloval znovu, protože neexistuje žádný jednotný přístup v této záležitosti, takže neexistuje nic takového jako volný pohyb družicových údajů o vysokém rozlišení. A to tež platí pro družicové údaje o nízkém a středním rozlišení, dokonce i když dnes nekupujete údaje o vysokém rozlišení, ale pouze o nízkém nebo středním rozlišení, které v současné době nejsou považovány za bezpečnostní riziko, tak když něco takového nakupujete a zpracováváte je, tak nemáte žádnou záruku, že se s nimi můžete volně pohybovat. Tak, je tedy, tak tedy vypadá současná situace. A z naší analýzy vyplynula ještě další věc, vzhledem k tomu, že národní systémy byly vytvořeny pro národní účely, tak se zdá, že to má dopad na zacházení se společnostmi a jejich lokalizaci. 60 společností v tomto odvětví je soustředěno v těch třech členských státech, kde jsou družicové systémy o vysokém rozlišení a kde jsou systémy kontroly přístupu k těmto údajům. Množství družicových údajů o vysokém rozlišení, které jsou kontrolovány nebo omezeny kvůli bezpečnostním rizikům, to je opravdu velmi malé procento, je to pouze jedno procento, Pouze jedno procento takovýchto údajů o vysokém rozlišení je nějakým způsobem omezeno kvůli bezpečnostním rizikům. Takže jsme z toho vyvodili, že i když jsou zde určité rozdíly v nakládání s údaji z členský, v členských státech, tak to v podstatě není problém, protože je to tak malá část těch kontrolovaných eh, údajů, že pro podniky to vlastně není příliš významné. Takže jsme se chtěli podívat, zda to tak skutečně je v praxi, proto jsme tedy vedli konzultaci. Komise navázala kontakty s představiteli průmyslu, podniku, ale také jsme udělali anketu online mezi společnostmi, o kterých jsme věděli, že pravděpodobně ve své činnosti budou používat družicové údaje o vysokém rozlišení. Takže jsme se dotázali 47 podniků, které jsou členy asociace ERSK a 20 z těchto podniků nám odpovědělo. Zdá se to jako malý počet, ale když si uvědomíte, že celkem je těchto podniků, které se pohybují v této oblasti pouze stovka, tak 20, to je slušný, 20 podniků to je slušný výsledek. A v rozporu s našimi očekávání většina z těch podniků konstatovala problémy v přístupu k těmto datům o vysokém rozlišení. 15 z těch 20 řeklo, že mají problémy, ale neví, z čeho ty problémy vyplývají. Čtyři z nich identifikovali problémy jako problémy spojené s bezpečností, a poslední společnost uvedla jiný důvod. Zdá se nám tedy, i když tedy ta absolutní čísla jsou nízká, tak je zde jasné procento společnosti, které má problémy s přístupem k těmto údajům. Konzultovali jsme je také ohledně toho, Zda by pro ně bylo zajímavé mít nějakou společnou definici toho, co to vlastně znamená vysoké rozlišení a zda by jim pomohl nějaký transparentní systém, díky kterému by věděli, jaká jsou kritéria, která určují, zda ty údaje budou považována za bezpečnostní riziko nebo ne, zda by to tedy pro ně bylo užitečné. Takže měli jsme tam pár otázek na toto téma a tam drtivá většina byla pro. 12:20 odpovědělo, že by bylo užitečné mít společnou definici údajů o vysokém rozlišení. A 14:20 odpovědělo, že by bylo dobré mít společná kritéria, jednotná kritéria, podle kterých by věděli, zda ty údaje budou kontrolovány nebo ne. Komise tedy na základě těchto poznatků navrhla ve svém hodnocení dopadu, že vytvoří přístup, který stanoví Prahy, kdy se bude definovat vysoké rozlišení, abychom měli společnou definici vysokého rozlišení a také abychom měli společnou definici, společný náhled na to, co není družicovým údajem o vysokém rozlišení. To znamená, že bychom vytvořili definici, která by umožnila družicovým údajům o středním a nízkém rozlišení vyloučit eh, z pole kontrolovaných údajů. Takže takto bychom věděli, co bude kontrolováno a co naopak kontrolováno nebude. A to je pro podniky velmi důležité. Druhý prvek eh, tohoto přístupu by spočíval v tom, že bychom zavedli podobné kontrolní postupy, ne úplně stejné, ale podobné, aby podniky věděly, jak ty žádosti o údaje o vysokém rozlišení budou zpracovávány, jak dlouho bude trvat, než dostanou výsledek, pokud eh, tyto údaje musí být kontrolovány. A konečně komise by v rámci svého přístupu také zajistila, aby údaje, která nejsou údaje o vysokém rozlišení, aby se mohla pohybovat volně a pokud údaje už byly jednou kontrolovány, i když se jedná o údaje o vysokém rozlišení, tak aby se mohly volně pohybovat. A teď ty dopady. My jsme provedli analýzu problému, jsme na cestě, jak bychom to mohli vyřešit a díváme se na ty možné dopady. Kvantifikace dopadu se jevila jako velmi složitá. Souvisí to s tím, že se jedná o velmi malé společnosti. My jsme je kromě toho dotazníku kontaktovali také přímo a ptali jsme se jich, zda by bylo možné nějakým způsobem vyčíslit dopady změny v této situaci a oni nám řekli, že nemají zdroje, aby to mohli udělat. Takže je to prostě na nás a na konzultantech. Naše úsilí v tomto směru nebylo úspěšné. Je tedy snadné z analýzy, kterou jsme provedli, vyvodit, že pokud neuděláme nic, tak problémy, které jsme identifikovali, budou nadále přetrvávat. A také se poměrně jasně ukázalo z naší konzultace, že pokud situaci necháme bez změn, tak se může stát, že se vytvoří další družicové systémy o vysokém rozlišení, to je pravděpodobné. Další členské státy si vytvoří své vlastní systémy, které se budou odlišovat, budou mít zase jiná kritéria, a tím pádem se ty problémy, ty existující problémy ještě vyostří. To znamená, pro malé podniky to znamená ztrátu potenciálních zákazníků, protože oni nejsou schopni zaručit eh, svým zákazníkům, že jim včas dodají tyto produkty. Nemohou jim říci, my vám zaručujeme, že dostanete tyto údaje, když je budete potřebovat. Závěr tedy je, že potřebujeme tedy tu společnou definici a společný přístup eh, k těm kontrolním procedurám a zavedení práva na volný oběh, to jsou tedy opravdu drobné kroky, a máme pocit, že právě tyto drobné kroky by přinesly velké zlepšení. Paní předsedkyně, na závěr bych vás rád upozornil také na to, že když toto Evropská unie udělá, tak v podstatě udělá to tež, co udělali Spojené státy už před desetiletími. Protože Spojené státy tedy jsou dominantou na tomto trhu. Tam mají legislativu z roku 1998, která se týká údajů o vysokém rozlišení celá země. Funguje jako jednotný trh, mají tam jednotný zákon, kterým se řídí. To znamená, že v podstatě jsou všichni na stejné úrovni, pokud jde o přístup k družicovým údajům o vysokém rozlišení. Samozřejmě ve Spojených státech eh, mají také velmi agresivní vládní politiku, která je příznivá pro podniky. V každém případě podniky mají jednotný rámec, ne různorodé právní rámce, pokud jde o toto téma. Takže to je z mé strany vše, paní předsedkyně, děkuji. Thank you. Jens. Děkuji. Jens Nielsen, prosím. Eh. Děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat za všechny tyto připomínky. Sektor vesmíru a družicové systémy pozorování země, to je e, příspěvek k tomu, abychom byli více konkurenčně schopní v Evropě. Proto e, takováto legislativa je velice důležitá. Je zajímavé, že eh, komise, že komise chce regulovat tady tento obor. Určitě musíme ale zamezit tomu, abychom měli eh, rozdílné vnitrostátní systémy a tak to bylo obtížné pro eh, firmy v jednotlivých zemích, které se tím chtějí zabývat. Musíme řešit konkrétní problémy. jsou pouze e, tři členské státy, které toto regulovaly a nás by tedy zajímalo, aby nám komise připravila seznam a v návrhu bychom bývali rádi věděli, jak se ty problémy by daly vyřešit. E, situace je známá, jak to vypadá v radě tam je to komplikované, čekáme na další analýzy ze strany komise a až budeme mít tyto analýzy, tak eh, se tím musíme zabývat. Tady v parlamentu si to rád eh, vyslechnu, rád si vyslechnu posouzení dopadu, ta analýza mě velmi zajímá a těším se na to, co k tomu řekne výbor. A jedna věc je nejvíce důležitá. Při té konzultaci s firmami se prokázalo, že firmy nebyly přímo konzultovány. Ale přitom existuje mnoho firm, které se o to zajímají a i jiné firmy by bývaly mohly ovlivnit tady tento dokument. firmy, které se eh, eh, zabývají družicovými systémy a třeba jakým způsobem by se tato data dala použít. A jde o to, tedy jak by se vůbec tato data mohla použít. Já si myslím, že bychom zde měli být obezřetní. Tady se jedná o 12 firm v Evropě. Eh, z těchto 12 7 reagovalo a proto bychom zde měli být obezřetní, protože situace je komplikovaná. Když tady říkáte, že eh, většina, tak musíme s tímto pojmem většina být obezřetní. Já se tedy těším na další práci. Děkuji. Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy, prosím. Spreken in het Nederlands. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu dnes hovořit nizozemsky. Eh, je hezké, že se dozvíme také, jak to vypadá v praxi a jak se tato eh, průmyslová odvětví snaží najít svoji cestu v rámci této právní úpravy. Ve výboru pro vnitřní trh se musíme snažit o to, že když chce někdo jednat, no tak se musí začít jednat hned. a pro firmy by mělo být prostředí jednodušší, aby tyto firmy mohly růst a aby mohly expandovat. Protože když se podíváme na Američany, tak vidíme, že u nás jsme na trhu roztříštění a to vede k tomu, že se firmy nemohou dále expandovat. Eh, tisíce malých podniků se eh, snaží postoupit ku předu prostřednictvím těchto médií. Musíme vědět více, musíme moci jednat. Eh, všechny ty standardy, které máme v Evropě, jsou velmi komplikované a eh, nyní je, jsme se vrátili zpět. Toto téma je velice důležité pro náš výbor a my jsme odpovědným výborem společně s výborem ITRE. Tady se jedná taky o otázku kompetence, musíme to upravit, ale já bych dnes chtěl říci jedno. Musíme se podívat na to, co se v podobných situacích nepovedlo a pan zpravodaj to řekl správně, Spojené státy jsou mnohem větší, ale u každého tématu je to podobné. Nězozemská strategie to nechci a proto bych chtěl říci, že pomocí této studie bychom měli říci, my jsme odpovědní ve výboru IMCO. To, co je malé, se může stát velkou věcí a to je důležitá strategie. Proto děkuji mnohokrát za tuto studii ale měli bychom pracovat eh, jako eh, poslanci a neměli bychom dovolit, aby se to zase nepovedlo. Julia Meida. I'm uh, content to just uh, listen for. Já zatím jenom budu poslouchat, děkuji. Antonas is not here, so I have Ms. Gephardt. Paní Gephardt. Äh, eh, děkuji vám. Já si myslím, že toto téma je opravdu velmi zajímavé a rovněž důležité. Jedná se o oblast eh, digitálního vnitřního trhu, který je obzvláště důležitý. A eh, Jens to myslel tak, že prostě musíme pokročit kupředu musíme postupovat eh, rozumně, nalézt eh, dobrá řešení, ale musíme vědět, co děláme. Eh, já mám několik otázek, které mi vyvstaly a chtěla bych se zeptat Evropské komise. Já bych chtěla vědět, proč ten návrh vypadá tak, jak vypadá. Na jedné straně na začátku říkáte v tom úvodním ustanovení, že je důležité, abychom měli evropskou legislativu, ale když se potom podívám na ten návrh legislativy, tak je to vlastně součet 28 právních úprav. Nejedná se tedy o evropskou legislativu. A já se ptám, proč nemůžeme mít evropskou legislativu, anebo je to tak, že to vůbec není možné? abychom to dělali společně na evropské úrovni? To je tedy můj první dotaz. A potom uh, si po, a potom toto, co říká pan komisař Ettinger, který je odpovědný pro digitální trh, že musíme nalézt evropské řešení a když se tady pořád hovoří o tom, že tento digitální trh je eh, příliš velký a že eh, tam nejsou hranice, no tak proč bychom nemohli mít evropskou legislativu? A další věc, která s tím souvisí, Není to, že by se něco znovu opakovalo, protože tady se jedná o družicové údaje a mezi tím e, odborníci postoupili do té míry, že dostáváme údaje z úplně jiných oblastí, které nejsou tak daleko jako družice například nový vývoj v oblasti třeba těch dronů, videodronů, které se stále častěji používají. A co se týče ochrany osobních údajů a ochrana soukromí osob a firem, já si myslím, že to je velmi významné takže my nejsme úplně pozadu, co se týče, abychom nebyli tedy pozadu, co se týče tohoto vývoje. A já bych se chtěla zeptat, zdali se eh, Evropská komise také tímto eh, zabývá, protože to jsou věci, které budou v budoucnu ještě důležitější. Mm, jsme-li tedy eh, snažíme se-li pracovat na digitálním vnitřním trhu, tak bychom se neměli eh, zabývat těmi eh, eh, včerejšími technikami, technologiemi, ale těmi budoucími bychom se měli zabývat. Um, so I'm, I'm the... E já se tím zpravodajkou pro ECR, pro EKR. My stále ještě <clears throat> čekáme na nějaké usnesení ohledně možných e, konfliktech o, o, tom, o, tom, o této složce. Ještě tady to musíme probrat s výborem pro průmysl a půjde to na konferenci předsedů, protože, jak víte, e, teď tam dochází k určitému zdvojení kompetencí mezi těmito dvěma výbory, takže je potřeba si to vyjasnit. A jinak z mé strany pár připomínek. Tohleto odvětví je tedy velmi koncentrované, což je nepřekvapivé, protože eh, cena eh, toho dát družici eh, do vesmíru je samozřejmě obrovská, jsou to miliardy, proto si to může dovolit jenom několik zemí, zatím to několik zemí učinilo, dalších několik zemí se tím se o to zajímá. Tento sektor, toto odvětví, tedy družic, je jedním z odvětví, které nejrychleji roste v tuto chvíli A jako takové odvětví je to samozřejmě zajímavé, je potřeba, aby Evropa měla jakési své zastoupení v tomto odvětví, takže eh, je zajímavé podívat se na to, eh, co si o tom myslí operátoři družic, výrobci družic, nejenom tedy samozřejmě uživatelé potom těch údajů. Pokud se tedy tady snažíme zajistit, že ty údaje bychom mohli snadněji si vyměňovat a sdílet. To chápu, že bychom tady měli nějaký společný evropský přístup, ale zároveň si uvědomí, že tam jsou eh, obrovsky, obrovsky citlivé věci, které se týkají údajů nejen v tomto sektoru, ale i v jiných sektorech. A například v USA existují eh, politické koncepce týkající se toho, co, co jsou údaje pro bezpečnostní účely a co jsou údaje, které nejsou určené pro bezpečnostní účely. To ještě neznamená, že Evropa půjde stejnou cestou, že si to takhle definujeme jako v USA. Ale ještě je tedy potřeba odpovědět všechny tyhle ty otázky. Těch otázek určitě bude hodně k celému tomu přístupu a já tedy chápu, proč řada eh, členských států eh, by se dělala starosti ohledně těch bezpečnostních otázek protože to mm, třeba potom i nadnašeno i v oblasti e, sítí, bezpečnosti sítí a tak dále, co budeme sdílet, co nebudeme sdílet. Ano, takhle na papíře to vypadá zajímavě, ale jinak tedy otázky jsou tam velmi citlivé. Další věc, která mě zajímá, e, co k tomu e, vlastně říkali tedy majitelé družic. Proč jsme vyloučili Galileo a Kopernikus. Proč jsme vyloučili tyto systémy z tohoto eh, souboru? Eh, protože chceme mít stejná pravidla nebo naopak jiná pravidla, mně to přijde nelogické, abychom měli tedy různá, různé soubory pravidel, protože určitě jsou to všechno věci, které se tedy týkají otázek eh, dat a tedy údajů. Prosím komise, přijete si odpovědět? Děkuji, paní předsedkyně. No, máte pravdu. Kromě těch tří členských států, které už mají, řekněme, kapacitu eh, ve své jurisdikci, další tři se na to chystají. Eh, na základě těch konzultací eh, ono přeci jenom <clears throat> je to zajímavé, když se podíváme na ten na, na celkový počet těch, kteří se vyjádřili. Nyní, když ta směrnice už tedy je eh, venku, když už ji máme před sebou, nachystali jsme další průzkum, eh, který eh, bude ukončen v neděli, tuto neděli. Zatím opět neměli jsme žádnou velkou reakci, asi 22 odpovědí jsme zatím dostali, takže zájem zatím je takhle předběžně a ukazuje, že tedy to jde stejným směrem jako ta předchozí studie. Ale je zajímavé, že jsou to tedy jiné společnosti. Takže měli jsme první průzkum pro přípravu eh, toho eh, hodnocení dopadu. Potom tedy jsme se zajímali o to, co tedy říkají eh, to odvětví, včetně operátorů družic. Nás také zajímalo, co říkají, takže jsme měli různé společnosti, které odpověděly, které zareagovaly, ale přesto všechny jejich odpovědi jaksi jdou stejným směrem. Takže to je užitečné pro komisi, a jinak tedy souhlasím, že jsme mohli učinit více, ale samozřejmě to musí být nějak přiměřené. Pro nás tedy e, jsme se chtěli zaměřit na konkrétní otázku přístupu k těm údajům. E, proto tedy tenhle ten uměřený evropský přístup který zároveň respektuje kompetence členských států, jejich exkluzivní kompetence, které, také v oblasti bezpečnosti. Takže máme společnou definici vysokého rozlišení, máme podobné postupy pro řešení e, uvolňování e, těch údajů pro bezpečnostní účely ale konkrétní kritéria tedy necháváme na členských státech a také navrhujeme, abychom přijali podobný e, přístup pro usnadnění přístupu ze strany e, biznesu, ze strany podniků. E, existují další způsoby, jak získat tyto údaje z, vysokého, z vysokým rozlišení. To jsou například drony. Mezi drony a satelity je samozřejmě velký rozdíl to říkají někteří při nejmenším. Já si rozhodně nemyslím, že satelity jsou technologií minulosti, naopak, patří do budoucnosti. Ale my tedy řešíme eh, ty družice, řešíme eh, získávání eh, údajů z vesmíru, říkáme ty, získávání také údajů prostřednictvím dronů a ty satelity prostě eh, budou obíhat kolem celé planety, takže tam není žádné omezení toho, co mohou vidět. A to je právě rozdíl mezi nimi a jinými způsoby získávání údajů. Dronu můžeme zabránit, aby eh, přeletěli nějakou oblast. U satelitu je to jiné. Takže proto je potřeba, abychom zasáhli právě v této oblasti. Konečně, paní předsedkyně, vy jste se ptala, proč jsme vyloučili Kopernikus. Je to směrnice, která se zaměřuje na členské státy. Kopernikus existuje a je spravován eh, nařízením Evropského parlamentu a rady, která tedy vlastně řídí všechny ty základní prvky. Eh, potom také existuje eh, akt přenesené pravomoci komise, který je opravdu velmi, velmi podobný přístupu eh, té směrnice. To znamená přístup vůči Koperniku, co se týče potenciálně eh, tedy těch eh, vyso- dat s vysokým rozlišením, je řešen v tom aktu s přenesenou pravomocí pro údaje z Koperniku. A je to tedy velmi podobné přístupu, který máme v té směrnici. Děkuji. Thank you. I would love to know what the differences are. Mě by opravdu zajímaly ty rozdíly, abychom tedy měli různý přístup k údajům, které jsou e, sbírány členskými státy, které jsou sbírány e, Evropskou unii. Obracím se na Jence. Přejete si ještě něco říci? Tlumočení funguje? Všechno v pořádku? No, no. Oh, I'm getting, I'm getting, I'm I'm getting Danish yes, in my me too. Já tady najednou totiž slyším dánštinu ve svých sluchátkách, i když to mám naladěné na angličtinu. Eh, eh, děkuji, já naštěstí rozumím také trochu dánsky, takže to by nebyl problém. Eh, děkuji vám za diskuzi. Těší mě, že několik kolegů mě také podpořilo. Máme velmi roztříštěný trh a máme zde možnost vytvořit eh, jednotný evropský právní rámec. Samozřejmě ale ještě existují problémy, které musíme vyřešit a o kterých musíme diskutovat. Já se vrátím ke svému návrhu a se stínovými zpravodaji o tom budeme dále hovořit. Děkuji. Tak, uvidíme, jak to dopadne nakonec tedy s tím rozhodováním ze strany konference předsedů. V 9.45 budeme hlasovat. Takže děkuji všem, kteří přišli na hlasování. Ještě vám připomenu, že včera odpoledne jsme začali o 10 minut pozdě. Než jsme se dostali potom k závěrečným bodům na pořadu jednání, měli jsme půlhodinové spoždění. Takže já jsem slíbila všem těm, kteří dnes ráno přišli včas, že se pokusím eh, dodržet opravdu ten pořad jednání i eh, ty časy, které jsou v něm uvedeny. Ještě máme minutku než dáme tedy prostor dalším kolegům, aby ještě přišli a pak budeme hlasovat. Okay. So members who have um, not yet Dobrá. Ti, kteří ještě eh, nepřišli, eh, ještě mají chvíli času na to, aby teda dorazili, protože já dám ještě prostor eh, paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům. Takže Olga má slovo, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já asi nemám na srdci nic jiného než poděkování uh, Eh, všem kteří se na této zprávě podíleli protože to nebyla zpráva která byla jednoduchá. Eh, my jsme vlastně začínali zhruba před třemi lety eh, prací na celé tady této, této oblasti ve formě zprávy z vlastní iniciativy kterou jsme tehdy dělali jako výbor imco společně s výborem pro dopravu a nakonec jsme tedy po třech, letech velmi intenzivní práce eh, před koncem. já bych chtěla poděkovat všem kolegům eh, za velice produktivní a efektivní spolupráci eh, a chtěla bych samozřejmě poděkovat také eh, italskému předsednictví které si tady tuto zprávu vzalo jako jednu ze svých, priorit a opravdu musím poděkovat za velice kvalitní a vstřícnou spolupráci z obou stran. takže děkuji a myslím si že eh, dnešním hlasováním eh, uděláme velký krok eh, k bezpečnějším silnicím k tomu že můžeme dokázat že evropská unie může být prospěšná našim občanům a já si myslím že Eh, vám všem bych chtěla poděkovat eh, za, podporu a věřím eh, že tady tuto zprávu podpoříme jak dnes tak za několik měsíců na plenárním zasedání. děkuji. Paní, paní, paní Vanessa Palillo z italského předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem, vážení poslanci a poslankyně. Ráda bych poděkovala především zpravodajce, paní Sehnalové a stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci, kterou se vyznačovala naše jednání, která vyvrcholila uzavřením dohody. Chci poděkovat také generálnímu sekretariátu Rady, výboru IMCO, i všem funkcionářům parlamentu, kteří přispěli k dosažení této dohody. A v neposlední řadě chci poděkovat také Evropské komisi, která usnadnila dosažení této dohody, pokud jde o, jedn, o velmi sporné body. Tato dohoda je velmi důležitá pro evropské občany a hraje klíčovou roli tom, aby se podstatně snížil počet mrtvých a zraněných na našich silnicích. Tento systém e-call, který bude založen na veřejném čísle 112, nám umožní také omezit náklady, které jsou spojeny s dopravními nehodami, usnadnit první pomoc, zlepšit bezpečnost na silnicích a také SOS, možnost, možnost tedy zavolat SOS na silnici. Už od počátku to bylo prioritou italského předsednictví. A na radě se snažíme urychlit postup, aby bylo vše přijato. A je mi potěšením oznámit vám, že politickou dohodu o tomto nařízení přijmeme 17.12. na Radě pro životní prostředí, abychom měli společné stanovisko v únoru a tím pádem, aby parlament na plenárním zasedání mohl hlasovat už v březnu roku 2015. To znamená, že velmi brzy už budeme mít zveřejněno toto velmi významné nařízení. Děkuji všem za spolupráci a za dosažení této velmi důležité dohody. Děkuji. Um, just so it's one single vote unless any takže budeme hlasovat v jednom eh, hlasování. Pokud už tedy nikdo nechce eh, něco k tomu říci, budeme tedy hlasovat na celé, o celém výsledku vyjednávání. The vote is open. Zahajuji hlasování, prosím. Ah, one um, uh, S&D two. Eh, máme zde o jednoho člena SND navíc, tak už je to v pořádku, zahajuji hlasování. Hold on a second. Okay. That's the result of the We'll add my 30, 30, against, 30 in Takže 30 hlasovalo pro, jeden proti. A mně se nějak nepodařilo tam eh, zasunout svoji kartičku, ale přijato každopádně, takže děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce, děkuji celému vyjednávacímu týmu, ale opravdu zejména eh, paní zpravodajce, protože musela pracovat se dvěma dalšími výbory v parlamentu, bylo to obrovsky důležité, takže děkuji Olgo. Um, Naším dalším bodem je prezentace komise hodnocení dopadu o společnosti s ome, ručením omezeným s jediným společníkem. Je to zpráva jury, tedy výboru pro právní záležitosti. Spravodajem v Jurie Pascal de Grandes. Mm, my také k tomu máme stanovisko a naší spravodajkou je Marlín Mizi. Pan Kurz nám přednese svoji prezentaci za komisi, prosím. Máme i PowerPointovou prezentaci, takže je to všechno nachystané. Děkuji. Shall we give the floor straight to the Commission? Is that okay? Tak můžeme. Thank you. Um, thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Dovolte, abych tuto iniciativu zasadil do kontextu. 98 všech podniků jsou malé a střední podniky a představují 65 všech pracovních míst v Evropské unii. Ale jejich přítomnost na trhu a možnosti, které mohou využívat, zatím ještě nejsou plně naplněny. Takže si myslíme, že je zde velký potenciál. Pokud se podíváte na ten graf, tak vidíte, že pouze 2% malých a středních podniků investují a vytvářejí provozovny mimo svou zemi. A my si myslíme, že je to příliš nízké procento. A myslím si, že se v tom můžeme zlepšit. Ale jak se můžeme zlepšit? Především tak, že vezmeme v úvahu to, že podnikatelský duch v Evropě trochu zaostává za podnikatelským duchem konkurentů mimo Evropskou unii. Rádi bychom tedy na tom pracovali a právě to je podstata návrhu komise. Chceme se podívat na to, jak můžeme zjednodušit život malým a středním podnikům, jak můžeme posílit podnikatelského ducha a jak se můžeme přiblížit k digitální éře. Když se zeptáte mladých podnikatelů, co vlastně chtějí, pokud jde o vnitřní trh a jeho právní stránku. A je zde samozřejmě celá řada dalších problémů, které je třeba vyřešit, aby se vrátil růst a tvorba pracovních míst, ale pokud jde o zákonnou stránku, právní stránku, tak chtějí, aby bylo možno založit společnosti online s minimálními kapitálovými požadavky, aby bylo možné mít přeshraniční investice, které by snadno plynuly z jedné země do druhé. Tento manifest sepsali nejúspěšnější podnikatelé, ti, kteří skutečně vytvářejí podniky, které vytvořili více než 50 nově vytvořených pracovních míst v Evropě. Takže jak vyřešit eh, ty nízké investice a také slabšího podnikatelského ducha než eh, v jiných mimoevropských zemích. Dívali jsme se na tyto možnosti ve svém hodnocení dopadu a jednou z možností bylo vytvořit eh, novou evropskou právní formu, která by přinesla změnu, anebo pozměnit již existující právní formy. Zdá se, že by to ale bylo obtížné. Proč? Protože tyto formy už jsou vytvořeny eh, zákonem, evropským zákonem je to tedy mimo rámec národního práva a je velmi obtížné o nich vyjednávat a já připomínám, že parlament není zapojen přímo do jednání podle článku 352. Ale často, když už tyto formy jsou vytvořeny, tak nejsou používány ve všech členských státech. V pár zemích jsou úspěšně používány, ale rozhodně ne ve většině. Takže další možnost, kterou jsme zvažovali, byla harmonizace těchto požadavků, pokud jde o vytváření těchto podniků, které by se omezovalo pouze na malé a střední podniky. Bylo by to příliš restriktivní, i když by se to tedy přesto těžko eh, vyjednávalo. Proč bychom se měli omezit eh, pouze na eh, pobočky? Mohly by z toho profitovat i velké podniky, a pokud by tomu tak bylo, tak by nám to ale přesto nemělo bránit otevřít toto opatření i větším podnikům. Třetí možnost, na kterou jsme se dívali, byla harmonizace sloužící, nebo která by umožnila zakládání poboček. Byla by to tedy taková široká harmonizace. Když jsme tedy hovořili s členskými státy, než jsme předložili tento návrh, když jsme hovořili se zúčastněnými stranami, tak se ukázalo, že i tato možnost by byla velmi obtížná kvůli tomu, že jsou zde opravdu zavedené tradice a bylo by velmi obtížné prosadit pouze jeden model, který by v Evropě nahradil všechny existující modely. Měli jsme také možnost neudělat nic. Potom tedy zakladatelé společnosti by měli prostě pořád stejné problémy se zakládáním poboček nebo provozoven mimo svůj členský stát a museli by čelit 28 různým právním rámcům, jako je tomu dnes. Takže jsme se tedy kladli otázku, jak zajistit evropský přístup, který by zároveň respektoval vnitrostátní právo jednotlivých členských států a řešily by se přitom jenom ty prvky, které jsou nejdůležitější pro přeshraniční obchod a zakládání poboček, ale přitom, abychom se neomezovali pouze na některé záležitosti, tak proto jsme přišli s tou společností s ručením omezeným s jediným společníkem. Řekli jsme si, že rozhodně něco udělat musíme, protože občané očekávají, že jim usnadníme tvorbu pracovních míst, eh, dosažení růstu, tvorbu nových společností, zakládání nových společností. Samozřejmě nechci říct, že tento návrh eh, sám o sobě vytvoří pracovní místa. Potřebujeme odpovídající makroekonomické podmínky. Potřebujeme celou řadu dalších reform, takže toto je jen takový malý krok, ale důležitý. Je to takový kamínek, který může přispět k usnadnění zakládání společností a tím pádem může přispět k tvorbě nových pracovních míst. Co to vlastně je, ta společnost s ručením omezeným s jediným společníkem? Je to takový kompromis mezi evropským a národním přístupem. Takže my jsme požádali členské státy, aby nám poskytly informace o svých společnostech, abychom mohli harmonizovat požadavky, abychom měli toto společné označení. Takže jsme vedli konzultaci a 57 zúčastněných stran nám řeklo, že by to pro ně bylo přijatelné. Především různé podnikatelské federace a podniky by byly pro. Právě oni by totiž zakládali tyto společnosti. Cílem návrhu je pozbodit podnikatelskou činnost, usnadnit přeshraniční podnikání, zvýšit přeshraniční investice, přiblížit se k digitální éře. To znamená uplatnit ten nevyužitý potenciál vnitřního trhu. Co v podstatě tento návrh nabízí? Nabízí pravidla, která jsou důležitá pro zvýšení přeshraničního podnikání. To znamená, že neharmonizujeme všechno a nenahrazujeme existující zákony, jenom žádáme členské státy, aby umožnili tuto možnost, aby zakladatelé společnosti mohli využívat této formy. A pokud chtějí, tak budou mít tuto formu, která bude mít společné Eh, jméno, bude mít eh, společná pravidla, bude možno založit i online s minimálními kapitálovými požadavky, budou tam společné požadavky na ochranu věřitelů a tak dále. Takže jak vidíte, reaguje to na ty základní požadavky manifestu, aby to byla společnost, která se dá snadno založit a může snadno fungovat přeshraničně. To znamená, nabízí se zde volba a právě toho my si velmi vážíme. To pro nás bylo důležité. Členské státy se mohou vybrat, jak to budou implementovat. Buď tím, že to bude forma, která se přidá k těm existujícím formám, anebo pokud jim to přijde jako skvělý nápad, tak můžou tuto formu nebo touto formou nahradit eh, ty stávající formy. A je to také volba pro podnikatele. Pokud chtějí, mohou si zvolit tuto formu podniku, pokud ne, tak se mohou přidržet těch národních forem. Ale my máme pocit, že pokud chceme přeshraničně obchodovat a máme 28 různých forem ve 28 členských státech, tak to spíš vypadá, že se podnikatele přikloní k této jednotné formě. Takže zde máme typický malý a střední podnik, který je usazen v jednom členském státě, zjistí podnikatelské možnosti v jiném členském státě, samozřejmě může prodávat zboží přes hranice, může poskytovat služby přes hranice, ale pokud zjistí, že by pro něj bylo lepší mít tam nějakou pobočku, tak si tam prostě tu pobočku založí a to může být právě tato společnost s ručením omezeným, s jediným společníkem. Také v Evropském parlamentu na slyšení výboru Jury jsme dostali celou řadu komentářů a otázek. Já sám si kladu otázku, zda ty kritiky, které tam tehdy zazněly, se skutečně týkají tohoto návrhu. Protože hodně toho zaznělo k tomuto návrhu, že prý podporuje vytváření takových eh, společností, které v podstatě existují jenom na papíře, nezaručují dostatečnou ochranu věřitelů nebo nerespektují pravidla proti praní špinavých peněz, ale to není pravda. Naopak, eh, tento návrh nabízí větší ochranu proti praní špinavých peněz než současný rámec, také nabízí vysokou ochranu věřitelů, protože se nedívá jen do minulosti, ale také do budoucnosti. Je zde také takový prospektivní výhledový text, sol, test solventnosti, který je třeba provést, než dojde k rozdělení dividend. Takže se mně zdá, že je to takové nedorozumění, že ten návrh není zcela pochopen. Myslíme si, že je to krok směrem k modernizaci. Když se podíváte na to, co se stalo v uplynulých eh, pár letech ve většině členských států, tak vidíte, že se tam zjednodušily požadavky, omezil se minimální kapitál, umožnila se registrace online. Něco takového už prostě existuje. Není to nějaká myšlenka, se kterou by přišla komise. Komise je samozřejmě ambiciozní, ale zde celá řada členských států už udělala kroky tímto směrem. Pokud se podíváte na minimální kapitál v Evropě, tak vidíte, že je to takový trend. Některé země se pořád ještě domnívají, že tím, že když bude stanoven ten minimální kapitál, bude zajištěna lepší ochrana věřitelů. Budou se také takto dívat na likviditu nebo solventnost. Ale pokud skutečně snížíte nebo pokud se opravdu podíváte na to, k čemu má ten minimální kapitál sloužit, tak se zdá, že je to spíše jenom takový práh, který se týká reputace, není to skutečná ochrana věřitelů, protože to je kapitál, který nutně nemusí být dostupný, tedy hotově v okamžiku, kdy je ho potřeba. Všechny Členské státy v podstatě mají taky nějakou možnost online registrace a nějakou formu elektronického předávání dat do registru. V 16 členských státech už existuje přímá online registrace ze strany zakladatele přímo do registru. Jiné členské státy také nabízejí tuto formu online registrace, ale musí to udělat eh, notář eh, nebo někdo podobný, ale už takovýto systém existuje. Pokud jde o tu online registraci, my chceme zajistit, aby to zakladatel mohl udělat tedy na dálku. Samozřejmě členský stát registrace může provést veškeré potřebné kontroly, které ten postup vyžaduje. Nás zajímá to, jak je tato online registrace uspořádána v členském státě. To je prostě úplně na tom členském státě. Pokud nechtějí právního poradce, mohou se rozhodnout. To není součást návrhu. Nám prostě jde jenom o to, aby zde ta možnost byla. My chceme, aby tady byla povinnost dosáhnout tohoto výsledku, tedy aby byla možná ta online registrace. Pokud jde o oddělení registru a, a té centrály, tak v tom předcházejícím návrhu pro evropskou společnost ta komise vždycky navrhovala, abyste byla možnost to rozdělit. Takže v podstatě tento návrh je v souladu s politikou, kterou vedeme už celou řadu let – Uvidíme, zda se o tom ještě bude jednat. My si myslíme, že tato možnost tady určitě je, ale dovolte, abych připomněl, že pro přicházející společnosti už zde máme nález Evropského soudního dvora, který říká, že musíte akceptovat společnosti, které mají centrálu jinde, než kde jsou registrovány. Takže je možné také toto sídlo rozdělit, eh, dokonce i v Německu. Potom tedy účast zaměstnanců, to je ponecháno na vnitrostátním právu. My se pouze chceme zaměřit na ty prvky, které jsou klíčové pro vytváření poboček v zahraničí. Není to zákon, který by měl ta zaregistrovaná sídla někam přesouvat, takže nejde vlastně o mobilitu v úzkém slova smyslu. V podstatě Jde spíše o expanzi, o rozšíření, než o mobilitu. Tyto otázky tím pádem regulovat nemusíme, to můžeme ponechat na vnitrostátním právu. Ale samozřejmě jsme ochotni přijmout jakékoliv návrhy ze strany Evropského parlamentu na toto téma. Pokud jde o to, jak jsem říkal, ty společnosti, které existují na papíře, mají jen poštovní stránku, v podstatě neexistují. Takže podle našeho názoru tento zákon není tím ideálním místem, kde bychom mohli bojovat proti takovýmto záležitostem. Pokud jde o zaměstnanost, komise by rozhodně podpořila boj proti těm, kteří vás nutí, abyste zaměstnali sami sebe. Ovšem to je mimo rámec toho zákona o společnostech. Je to věc, která se stává bez ohledu na to, zda zakládání společností je jednoduché nebo složité. Mnoho těch společností, které v podstatě byly nuceny k tomu eh, podnikat eh, sami na sebe. To nejsou společnosti s ručeným omezením. Většinou nebo velmi často mají neomezenou nebo tedy neomezené ručení a tím pádem by vůbec se nespadaly pod tuto formu společnosti. My vidíme, že zde existuje tento problém toho nuceného sebezaměstnávání a rozhodně chceme přispět k boji proti tomuto fenoménu, ale nemáme žádný důkaz o tom, že v těch členských státech, eh, kde existuje online registrace, kde existují ty minimální kapitálové požadavky, že by tam prostě nedocházelo k tomuto zneužívání. Děkuji. Thank you. Marlene Mici. Paní Marlene Mici, prosím. Right, good morning. Um... Dobré ráno všem kolegům. tohle hodnocení dopadu je velmi zajímavé. Já k tomu přistupuji s takovou otevřenou myslí, protože když jsem si důkladně prostudovala ten návrh, jsou tam jak e, výhody, tak nevýhody, které musíme ještě zvážit. Když chceme být objektivní a féroví a opravdu chceme zajistit, že přispějeme k růstu ekonomiky, musíme k tomu prostě přistupovat s otevřenou myslí. A to já tedy hodlám dělat. Chápu ten rozsah, v jakém komise přistoupila k tomuto, k této věci. Já sama pocházím tedy se soukromého sektoru, takže eh, si vážím eh, toho přístupu, protože pro malé a střední podniky je někdy opravdu těžké expandovat, jít za hranice. A zejména tedy, co se tedy týče toho přeshraniční, té ex, ex, e, přeshraniční expanze, tam e, jsou v tom obrovské náklady, e, bariéry, problémy, které prostě je, jim zabraňují v tom, aby se tedy vydali do dalších zemí. Takže já prostě chápu rozsah toho návrhu. E, vůbec nemáme nic proti tomu, abychom podpořili přeshraniční aktivity. Podpoří to konkurenceschopnost a samozřejmě to bude dobré pro eh, spotřebitele, takže o to nám jde. A také si musíme vědět, že ještě stále jsme plně nevyužili potenciál eh, vnitřního trhu. Víme, jaký ten potenciál je, ale stále jsme jej dostatečně nevyužili. Jak malé, tak velké společnosti, tak společnosti, které prostě chtějí expandovat. Vůbec podnikatelé mají problémy s fragmentací eh, toho vnitřního trhu, i co se týče digitálního vnitřního trhu. A tento návrh opravdu podporuje podnikatelského ducha, který je důležitý pro růst. Minulý týden ve Štrasburku, když Juncker navrhl eh, ten krok ku předu v oblasti tedy ekonomiky, tak právě zmínil digitální trh jako jeden z důležitých aspektů pro eh, dosažení růstu. Takže to si myslím, že je pozitivum této zprávy. Ale na druhou stranu nejsem úplně přesvědčená o tom, že ta zpráva, tak jak stojí, opravdu poskytuje řešení těch problémů, které jsem vyjmenovala. Eh, rozšíření flexibility společností pro jejich rozšíření nemůžeme dělat eh, pro, eh, za nevýhod pro zaměstnance, věřitele a podobně já si umím představit, že podpoříme eh, eh, ten růst, aniž bychom podkopávali práva zaměstnanců. A já si myslím, že ten návrh trošku podkopává práva pracovníků. Tady eh, bylo řečeno, že 50% zainteresovaných stran jsou pro tento návrh, ale kdo jsou tyhle ty zainteresované strany? Jsou to NGO, nebo jsou to odbory, nebo jsou to konkrétně nějací zástupci těch malých a středních podniků? Kdo to přesně je těch 50%? A kdo je těch 100%? Koho jste tedy eh, oslovili? Ten návrh, tak jak stojí, zdůrazňuji, jak stojí, protože mm, věřím, že je to vlastně takový návrh, který se dá rozpracovat a dá se s tím hodně udělat. Ale v tuto chvíli by také podpořil různé daňové úniky, eh, podkopal by práva zaměstnanců, pracovníků, podkopal by eh, podnikovou zprávu a řízení jako takovou. Proč eh, zvyšujeme ty možnosti? Proč poskytujeme nové mechanismy pro tyhle ty možnosti? Naopak bychom se měli snažit tyhle ty problémy nějak omezit. Ne poskytnout nový mechanismus pro růz, různé fiskální úniky, pro velké společnosti, které si potom naleznou způsoby, jak unikat daním a platit čím dál méně. Samozřejmě budou hledat nové režimy, jak fungovat eh, co nejpohodlněji. A tenhle ten návrh se neomezuje pouze na malé střední podniky, to bychom si tady měli jasně říci. Tento návrh je otevřen i všem nadnárodním společnostem. A já si myslím, že ty nadnárodní společnosti rozhodně nepotřebují eh, tenhle ten návrh, aby si zjistili, jak mohou působit eh, v jiných zemích a jak využívat svých zájmů. Na tom není nic špatného, ale říkám tím, to, že už máme dost mechanismů, jichž mohou využívat eh, nadnárodní společnosti v oblasti tedy eh, nadnárodní i legislativy. A eh, není tedy jasné, jestli vytvoření tohoto takzvaného SUP vytvoří přeshraniční nějaký podnik. Někdo, kdo si přeje rozšířit svůj podnik za hranice. Ano, samozřejmě existují nařízení, pojí se s tím určité náklady, ale někoho, kdo o to opravdu, ví, opravdu má zájem, nějakého podnikatele, to nezastaví. Takže já zatím nevidím průkaz propojení mezi tím, že tohleto SUP podpoří podnikatelské aktivity. Komise říkala, že asi 230 e, až 650 milionů ročně se tím dá ušetřit na výdajích, ale já tady nevidím žádné, žádné důkazy. Bylo by dobré, kdyby se to stalo, ale důkazy chybí. E, další kontroverzní aspekt je Eh, rozlišení mezi eh, tím registrovaným sídlem a za jakýmsi správním ústředím. To se také dá zneužít. Já jsem si vědoma toho, že ty stávající legislativa, jakákoliv legislativa se dá využít či zneužít. Takže tohle to není něco, eh, na čem bychom se museli zastavit při tom vyjednávání. Pak máme další eh, kontroverzní aspekt, to je ten minimální kapitál jednoho euro. Ty slajdy ukazovaly, že řada členských států už mají minimální kapitál jednoho eura. A když teda zavedeme nový mechanismus, já jsem o tom hovořila s několika eh, lidmi, kteří eh, tomu rozumí, právníci, podnikatelé a podobně. To, co je, jak se to, co jim vadí nejvíc, to je ten kapitál jednoho eura. Já vím, že to je symbolické, ale to je eh, myslím, že to se opravdu setká s, eh, s odporem, s eh, negativní reakcí, pokud se budeme snažit protlačit SUP. Protože v podstatě to zesměšňuje celý ten koncept. Jakýkoliv podnik, který, to bere, který se bere vážně, si bude připadat eh, zesměšněn, když tady se po něm požaduje ten kapitál jednoho eura. A eh, ačkoliv tedy se tady zdůrazňuje eh, to, že se zjednoduší registrace společnosti přeshraničně, já si myslím, že to se takhle zdůrazňuje špatným způsobem prostě. A já ale chápu, že potřebujeme nějakou šablonu pro registrování té společnosti. Protože je jasné, že nějaký malý a střední podnik, pokud tedy musí řešit 28 různých e, formulářů, které vyplnit a různých postupů, e, kterými postupovat, no tak e, to chápu, že je to komplikované. Já bych mohla mluvit celou řadu hodin ještě, protože to, tohleto téma mi opravdu leží na srdci. Ale já si myslím, že se prostě musíme snažit nalézt řešení a tady, se, tady hledáme řešení předtím, než jsme si definovali dobře problém. Takže já si myslím, že nejprve bychom měli udělat krok zpátky a jasně si říci, co zabraňuje růstu biznisu, co brání podnikatelskému duchu, který chybí v Evropské unii, aby se rozvíjel. když se třeba podíváme do Ázie nebo do Ameriky, tam ten podnikatelský duch prostě žije úplně jinak. A teď si říkám, to vytvoření toho SUP, bude to opravdu řešením? A nebo naopak dáváme prostor lidem, kteří by chtěli ten systém zneužívat, jenom nástroj, dáváme jim takhle nástroj, aby to udělali? Děkuji. Děkuji. Nyní Ivan Štefanec, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že musíme zjednodušit celou řadu věcí v Evropské unii a musíme využít potenciál jednotného trhu. Proto jsem si jista že současný návrh SUP je krokem správným směrem. Pokud se podíváme na tento návrh z hlediska standardizace a digitalizace, tak zde vidím jen pozitiva, musím říci. Tak když hovoříme o tom základním kapitálu jedno euro, to může být jedině výhoda pro nové začínající společnosti. A já si myslím, že právě to potřebujeme. Potřebujeme stimulovat podnikatelského ducha, podnikání a musíme Eh, zjednodušit administrativu. Pokud se zeptáme našich podnikatelů, co jsou největší překážky pro tvorbu nových společností, tak eh, jsou to, je to administrativní zátěž, eh, je to složitost zakládání těch nových podniků. Musíme tedy překonat tuto překážku a myslím si, že ten současný návrh jde správným směrem a já ho chci podpořit, to si myslím, že je velmi jasné. Když také hovoříme o využívání jednotného trhu, já si myslím, že musíme udělat všechno pro to, abychom využili tento potenciál. Myslím si, že tento návrh je jedním z mála, který boří překážky mezi státy, pokud jde o standardizaci. Já jsem velmi pro stejné standardy na jednotném trhu, ale musím říci, že nejsem pro stejné daně. Musíme udělat všechno pro to, abychom standardizovali naše postupy a myslím si, že právě o tom SUP je, to je jeho cíl. Mám jen jednu takovou obavu, pokud je o tento návrh, a to je ta online registrace, protože z té prezentace vyplynulo, že je zde celá řada zemí, které už umožňují online registraci, ale vím, že každá země má jiné postupy pro registraci nových podniků, takže má otázka je, Jaké jsou odhady, pokud jde o čas a náklady na registraci nového podniku? A zda tento návrh bude chtít také standardizovat tyto postupy pro registraci nových podniků. Děkuji. Tony. Antonis. Tony? Ano, když jsem poslouchal ty socialisty, tak jsem velmi znepokojen. Ta socialistická politika podle mě nefungovala, je nebezpečná, především když hovoříme o odborech a tak dále. Potřebujeme liberalizaci, samozřejmě potřebujeme svobodnou Evropu, jednotnou Evropu. Pracovníci mají nejlepší práva, když mají práci, když se snažíme regulovat a zavádět nějaké minimální platy a tak dále, tak to nefunguje, to se prokázalo. Takže ano, je to určitě skvělé úsilí. Online registrace to je taky skvělé. Estonsko má online občanství, což je velký výdobytek. Malá země vede celý svět ku předu. Tím, že je plná nápadů, optimismu, svobody, takže potřebujeme to, potřebujeme mladé lidi, aby zakládali nové společnosti za jedno euro. Nepotřebujeme zbytečnou administrativu, nepotřebujeme, aby se mladí lidé obávali. Svět se změnil. Velké průmyslové společnosti v Evropě moc dobře nefungují. Takže potřebujeme čím dál méně ochrany Podívejte se na Apple nebo Google, ti pracují, fungují online, to jsou dvě největší společnosti na světě. A my takovéto společnosti musíme vybudovat tady v Evropě, takže pomozte nám tím, že budeme liberální a svobodní. Podívejte se na Apple a Google 700 eh, miliard eh, dolarů. Podívejte se, co nás brzdí, abychom byli lepší než Amerika. Musíme být eh, více svobodní, liberální, méně regulací, méně odboru. Jednodušší přístup. A za to já bojuji a zatím si stojím. Okay, I'm getting a growing list. I'm gonna... Ano, tady se mi rozrůstá ten seznam. Rychle se tam napíšu i já, protože já jsem stínovou zpravodajkou. Myslím si, že je opravdu velmi důležité, abychom se pokusili usnadnit malým a středním podnikům život a především ve velmi obtížné hospodářské situaci, kterou máme. Pro jednotlivce, kteří třeba jsou bez práce, kteří se chtějí zaregistrovat jako společnost a nechtějí sklouznout do černé ekonomiky, do šedé ekonomiky, prostě chtějí začít eh, fungovat jako obchodník nebo nabízet nějaké služby, takže chci, aby to bylo oficiální. Takže když vidíte, že ekonomika se tímto způsobem vyvíjí, že je v recesi, tak právě takovéto nové zakládané společnosti mohou být hnací silou. Je to rozdíl od toho multinárodního uspořádání, nadnárodního uspořádání, ty velké společnosti, které potom mají vlastně ty prázdné skořápky. Tomu se rozhodně chceme vyhnout. Chceme, aby malé společnosti se mohly snadno někde zaregistrovat, aby mohly obchodovat. A to je, myslím, na trhu důležité. Komise nám říkala, že spousta zemí už nabízí možnost jednoduché online registrace. Mnoho zemí už má ten základní kapitál ve výši jednoho eura. To znamená, když jste společnost s ročením omezením, tak, omezeným, tak vám nemůžou zabavit dům, prostě jste zodpovědný jenom za tu svou společnost a to je pro jednotlivce velmi důležité. Jak Chtěla jsem se zeptat, zda se komise ve svém hodnocení dopadu dívala na to, co by se stalo, kdyby parlament místo jednoho to zvýšil na 100 tisíc, 35 tisíc. Můžete se potom k tomu vrátit, protože já chci, aby to bylo co nejjednodušší. Já chápu rizika, chápu, že nechceme, aby se to zneužívalo, ale chceme, aby to bylo jednoduché. A Říkám si, když se budeme snažit, aby to byl takový vánoční stromeček, kam se vejdou praxe všech členských států, tak nakonec si myslím, že to bude ještě komplikovanější, než je to v současné době. Chceme, aby bylo jednoduché, abyste založili společnost eh, v dobré víře, abyste nezneužívali eh, ani akcionářů, ani hm, zaměstnanců. Takže já bych eh, v tomto smyslu podpořila tuto iniciativu, ale rozhodně se to nesmí stát takovou snužkou různých národních praktik. Zdá se, že se zde nepřihlásil stínový zpravodaj za zelené a je to paní Reda. Ještě jsme nejmenovali stínového zpravodaje, ale já se k tomu mohu vyjádřit. Myslím si, že zpravodaj řekl velmi důležitou věc a když chcete vyhodnotit potenciální rizika, je třeba konzultovat nevládní organizace, odbory a tak dále. A pokud to nebylo uděláno v rámci hodnocení dopadu, tak je to možná věc, kterou bychom mohli udělat zde ve výboru. Chci také upozornit na to, že samozřejmě nástroje online registrace je dobrá věc, pokud jeho cílem je zjednodušit registraci, ale v Estonsku to není elektronické občanství v tom smyslu, že se můžete stát občanem Estonska online, ale prostě je to jen jednoduchý způsob, jak poskytnout online ověření toho, čemu oni říkají povolení k pobytu. Takže Musím říct, že se skutečně musíme podívat na to, jaké to bude mít potenciální dopady na eh, zdaňování a na práva pracujících, tím, že budeme konzultovat experty a nejen konzultovat společnosti, které budou tento nástroj do budoucna využívat. Jiří Maštálka za GUE. Nemáte k tomu nic? A nemám zde zpravodaje, stínového zpravodaje za EFDD. Takže Evelyn Gebhardt. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za odvedenou práci. Nebylo to určitě jednoduché. Je to tak, že eh, potřebujeme dobrý vnitřní trh pro podniky a i pro malé podniky. Ale zároveň musíme dbát na to, aby Eh, pracovně eh, právní eh, vztahy, ochrana spotřebitele a všechny tyto oblasti, aby nebyly spochybňovány. Ten návrh, tak jak byl předložen, tak tady existuje ohrožení všech těchto oblastí, které by měly být zrevidovány. Já bych chtěla ještě jednou říci Evropské komisi. Já vás žádám, když vypracováváte posouzení dopadu, tak prosím opravdu pracujte na posouzení dopadu a ne, nepředkládejte taková posouzení, kde nabideme dojmu, že jsou určité výsledky a z nich vyplývají další argumenty. Já bych vám uvedla jeden příklad. Eh, pan Stefanik o tom hovořil, o, o té registraci eh, přes internet. To je pěkné, proč ne? Ale v posouzení dopadu se nic eh, nepíše. Jak to vypadá s těmi odlišnými předpisy v 16 státech? Eh, při registraci na internetu a jaké předpoklady jsou potřeba, jaké podmínky, jak to funguje, eh, které informace se musí potom poskytnout. Nic se o tom nepíše. Ne, prostě jenom se poukáže na to, ve 16 státech to je a že by byl eh, problém, kdybychom měli na mezinárodní úrovni toto znemožnit. To je argumentace, ne? Tak by to tak to nemůže být. A stejné to v ostatních oblastech. To tež platí pro argumentaci toho jednoho eura. Ale eh, jaká jiná eh, pravidla s tím souvisí, jiná, jiné předpisy v těch zemích, kde je pouze požadavek jednoho eura? eura, protože tam jsou zase eh, eh, jiné oblasti, třeba ručení, eh, které je mnohem striktnější než v jiných zemích a o tom se vůbec nic nepíše v tom posouzení dopadu. A potom na konci, co to znamená tam, kde se píše o těch malých a středních podnicích a o pracovně právních vztazích. To jsou otázky, které si klademe a o tom se nic nepíše v posouzení dopadu. Žádné odpovědi tam na tyto otázky nejsou a přitom jsou důležité. Když v nějaké zemi eh, se musí zaplatit jedno euro, stačí tedy jedno euro za registraci, eh, tak eh, potom jsou to stejné podmínky pro všechny podniky, nezávisle na tom, jak velké ty podniky jsou. Ale jak to potom vypadá v jiných státech a s jinými předpisy? neotvírá se tím cesta tomu, aby eh, se eh, podniky neregistrovaly v jiném státě? Eh, například v Německu je spolurozhodování, tak oni se rozhodnou založit firmu jinde. Které firmy by tedy toto mohly učinit? To jsou firmy, které jsou velké, které mají velké možnosti protože mají eh, právní, eh, praxi z právní oblasti, ale třeba ne střední podniky a o té jde. Proto je tady mnoho otevřených otázek, které musí být zpracovány, než, a zde s paní Mici souhlasím, je potřeba toto učinit, než my o tom budeme, eh, než my budeme moci to odhlasovat jako socialisti, protože je potřeba rozpracovat také, jaké důsledky eh, to bude mít a jaké jsou potřebné důsledky. A teď mám ještě další čtyři řečníky na seznamu a chtěla bych ještě dát slovo komisi, takže prosím eh, opravdu rychle. Budeme mít ještě další diskusy na toto téma v únoru, když budeme projednávat pozměňovací návrhy. Maria, Virginie, Katrin a Jiří. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím to říci všechno rychle, vše, co vám chci říci. Eh, především bych eh, chtěla navázat na kolegu, který řekl, že socialisté by měli mít eh, jinou mentalitu. Já jsem socialistkou, přes 25 eh, let, ale pracuji v průmyslu a já jsem sama založila střední podnik. A proč mám určité výhrady? Protože já znám, eh, vím, jak to vypadá eh, s tím blokováním, který, v souč- v který to blokování, to zablokování, které dnes existuje. V Rumunsku máme problémy, tam já to znám velice dobře. Eh, mnoho lidí přišlo o svoji práci. Některé eh, podniky SRO eh, v Rumunsku máme také tento zákon. A tyto firmy někdy se stalo, že koupili zboží a potom za toto zboží nebylo zaplaceno, no a to úplně zablokovalo hospodářství. My chceme Eh, jedno, aby to bylo stejné, jednotné ve všech členských státech, aby to bylo jednodušší, prostě nějaké modely. Já také souhlasím s tím, abychom se registrovali na internetu, ale nesouhlasím s komisí. Eh, vy jste řekla, že jste vy jste řekli, že jste obdrželi 500 odpovědí a že se jednalo o, o mnoho různých firm, ale to mi nic neříká. Já si myslím, že se musíme zaměřit na rizika v dlouhodobém horizontu, eh, protože ta rizika jsou velmi velká. A musíme se podívat na to, jak můžeme zlepšit tento návrh. Ale nemyslím si, že ten současný způsob je spravedlivý. Virginie. Děkuji, Virginie. Madame la Děkuji, paní předsedkyně. Komise uslyší věci, které už jsem řekla na výboru Jury, ale mně to připadá důležité, abych to znovu řekla i na tomto výboru. Pokud jde o ty postupy online, nejen Estonsko, ale i jiná země, kterou dobře znám, a sice Francie, má jednotnou přepážku, která byla zavedena v rámci směrnice o službách. Francie je zemí, která nejlépe uplatnila tuto povinnost eh, provádět formality online a Francie umožňuje zakládání všech společností, dokonce i těch, které nejsou pokryty směrnicí o službách, takže umožňuje online vytváření takovýchto společností. Byla zde otázka, zda všechny členské státy umožňují tuto tvorbu online. Pokud by zde byl nějaký návrh, který by to umožnil, tak si myslíme, že by to byl velmi důležitý pokrok. Já se kladu otázku, zda potřebujeme harmonizovat právo společnosti k tomu, abychom dospěli k takovémuto výsledku. A o jaké harmonizaci vlastně hovoříme, protože jsme viděli určitá kritéria, která se vztahují, nebo která by se vztahovala na tyto společnosti s jediným společníkem. Byla by to maximální harmonizace, která by znamenala, že by tyto společnosti musely splňovat pouze a jedině tato kritéria. V tom případě by byl výsledek ten, že by se zrušily veškeré mantinely, které se zavedly členské státy, aby chránili věřitele, aby chránili pracující. A já si myslím, že by to způsobilo velký problém, na který zde upozorňovala i paní zpravodajka. Minimální harmonizace to je takový společný základ, eh, aby se usnadnila komunikace, ale přesto členské státy mají možnost zavést si pojistky, které považují za důležité, pokud jde o ochranu věřitelů, ochranu zaměstnanců a tak dále. Takže Potom by to byla ta minimální harmonizace, která by umožnila lepší komunikaci mezi těmito společnostmi, které by ovšem zůstaly rozdílné. Pak se kladu ještě otázky ohledně té studie dopadu jako takové. Už teď vidíme bez této společnosti s jediným společníkem, že se zneužívají tato pravidla, pokud jde o využívání společností v takových eh, oblastech, jaké známe v tomto výboru, Především pokud je o směrnici o službách, tam se velmi často využívá dočasné poskytování služeb ve smyslu směrnice o službách. Jsou to takové ti falešní, eh, falešné osoby samostatně výdělečně činné. To je problém, který jsme jasně identifikovali. Pak zde máme problém, který se týká toho, že se obchází směrnice o vysílání pracovníků. Takže to jsou ty případy, které jsou dokázány, doloženy. Je těžké to vyčíslit, protože jsou to podvody a tím pádem se samozřejmě ti, kteří dělají tyto podvody, je snaží ukrývat, takže těžko můžeme říci, jaký je rozsah tohoto zneužívání. Snadnost založení podniku, za to má či nemá dopad na, ten, na to nucené sebezaměstnávání, to byl ten slide 4, já k tomu musím říci, že mám určité pochybnosti. My jsme ve Francii zjednodušili přístup a pro ty osoby samostatně výdělečně činné je možné snadno legalizovat činnost, která by se jinak vykonávala na černo. Nicméně musím říci, že nám vzrostl počet lidí, kteří jsou nuceni k tomu, aby fungovali jako osoveč místo, aby byli zaměstnáni. Vy jste hovořili o té mládeži, o těch mladých lidech, kteří sní o tom, že začnou podnikat. Ano, to je na jedné straně pravda, ale pak jsou zde případy, které já osobně znám a v kontextu vysoké nezaměstnanosti, především mladých, tak eh, prostě místo toho, abyste jako mladý uchazeč o zaměstnání dostal práci, tak vás nutí k tomu, abyste, abyste se zaregistroval jako osoveč. Takže bez sociální a fiskální harmonizace si musíme také dělat starosti o to, že to bude mít protichůdné dopady. Děkuji. Předsedkyně předtím přerušila řečnici a říkala, že bude ještě jedna diskuse. Ano, já se snažím abychom všichni dodržovali čas. Vím, že je to důležité, ale bude na toto téma ještě jedna diskuze. Katrin. Eh, děkuji, já budu opravdu stručná. Jenom k té první části prezentace vy se tam hovořili o tom, jak malé a střední podniky mohou investovat do zahraničí. To byla eh, jak, jak, jaké konkrétní střední podniky, malé střední podniky to byly, více k jejich počtu a podobně. Eh, potom zase jste zmiňoval, máte další hodnocení dopadu, další studii, zase se tam vyloučila ale celá skupina nějakých zainteresovaných stran, takže přeci jenom nebyli osloveni všichni. A ještě jedna věc. Hodnota v rámci jakékoliv společnosti je lidský kapitál. A tady opravdu nesouhlasím s některými kolegy, kteří říkali, že můžete mít úspěšnou ekonomiku a zároveň eh, mít jakési eh, sociální eh, míry. Tak to já myslím, že na to, na to bychom neměli zapomenout. Jiří, prosím. Pěkně, paní předsedající já jen velmi stručně jednu poznámku když dovolíte. Eh, já ten návrh podporuji ale to co tady zaznělo několikrát byla jistá pochybnost o snížení základního kapitálu na jedno euro. Eh, i to paní zpravodajka ve své zprávě říkala. já chci tento návrh podpořit na základě zkušeností z české republiky kde jsem jako ministr spravedlnosti měl na starosti celou reformu obchodního práva a prosadili jsme právě nulový základní kapitál u obchodních společností a jasně se ukázalo že to mělo velký vliv na nárůst počtu založených malých obchodních společností a že ty předchozí povinnosti skládat sto tisíc dvě stě tisíc korun nevedly k větší ochraně eh, věřitelů. vedlo to k různým podvodům vedlo to k tomu že se dělaly znalecké posudky vytvářely se fiktivní základní kapitály a naopak to u slušných podnikatelů blokovalo jejich možnost založit malou obchodní společnost. takže já jsem pro posílení ručení ve vztahu k třetím osobám ale není pravda že základní kapitál v nějaké výši výrazně chrání třetí osoby a řeší závazky takovýchto malých podnikatelů. takže pojďme snížit kapitál a bavme se o tom jak jinak chránit eh, závazky ze vztahů které vznikly mezi malým podnikatelem a třetí osobou. Děkuji. Já jsem eh, ještě dvě věty. Šanovná paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně, já jsem se chtěl připojit eh, k tomu, co zde říkal pan poslanec a chtěl jsem potvrdit ty okolnosti, o kterých hovořil v naší země, v zemi v Polsku. Jsme měli stejnou eh, situaci založení společnosti s ručením omezeným. To vyžadovalo 50 tisíc zlatých, zlotých jako eh, základní kapitál, to znamená víc než 10 tisíc euro to jsme před několika lety snížili na 1200 euro, to je v současné době, ale i tak eh, nám podnikatelé říkají, že těch 1200 eh, euro to je vlastně eh, pohlceno náklady na založení té společnosti, takže stejně ty peníze potom nemáte na to, abyste je mohli zaplatit věřitelům, protože okamžitě vám ten kapitál vlastně zanikne. Klidně to jedno euro tam může zůstat, protože je úplně jedno, jestli to bude tisíc euro nebo jedno euro. Stejně tam není žádné zabezpečení a když zde nebude tato bariéra, tak otevřenost trhu bude jednoznačně větší. Vím, že nemám času, więc... Vím, že nemám čas, ale jen jedna věta. My jsme udělali ty změny, o kterých hovořil předřečník v roce 2009 a v Polsku máme tedy pět let zkušeností. Pět let fungování firem, které mají statut obchodní společnosti s minimálním základním kapitálem a pět let nemáme žádné problémy. Žádné patologie. Pět let nemáme žádné nekalé praktiky na trhu, které by byly s tímto spojeny. To je nejlepší důkaz o tom, že v soudobém hospodářství ne výše kapitálu je zárukou slušného fungování a konkurence na trhu. To jsou úplně jiné činitele než kapitál, které na to mají vliv. Děkuji. Thank you, Ad- Děkuji, Adame. A teď komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já chápu, že mám opravdu málo času, tak se pokusím být stručný. Chtěl bych říct něco více k tomu eh, minimálnímu kapitálu, ale eh, řada předřečníků už přednesla analýzu, kterou bych eh, tady předložil i já, takže k tomu nemám co dodat chci znovu zopakovat, že tenhle návrh má dát možnost volby podnikatelů. Tady nejde o nějaký diktát toho, s jakým kapitálem byste měli začítat, jestli to má 50 tisíc, 25 tisíc nebo 5 tisíc. To je arbitrární, eh, na to my nevěříme. Stejně tak, jak říkali předřečníci, tak si myslíme, že existují jiné faktory, které eh, pomáhají podnikům a chrání je. Eh, prostě Tohle je jedno euro, s tím můžete začít, ale nemusíte. Řada společností v zemích, jako je třeba Francie, zejména Francie, začínají s více, s větším kapitálem. Nikde nestojí, že to musí být pouze jedno euro. A je to velmi důležité pro ty nové podniky, startupy, pro likviditu, přístupnost financování když řekneme, že minimální kapitál musí být 65 tisíc, tak to potom není v souladu s tím, eh, jak vidíme, jaké jsou potíže se získáním financování. Ochrana věřitelů je v tomto návrhu. Tam se hovoří o platební schopnosti, o tom, koli, jaké finance budete mít a když nebudete mít dostatek financí, tak budete eh, odpovědní osobně. Tam je ochrana, eh, která jde tímto směrem ještě tři další věci. Zazněla tady kritika toho hodnocení dopadu. Eh, hodnocení dopadu, eh, jak ho máme definované my, mají, má mít 30 stran. Jak tam máme dát všechny ty informace o všech členských zemích, o všech jejich ochranách eh, věřitelů do těch 30 stran? To není možné my jsme analyzovali registrace na internetu, ale prostě nemohli jsme to všechno, všechny eh, právní systémy všech členských států takhle nadspat do těch 30 stran. Udělali jsme, co jsme mohli. Pokud vám to nestačí, tak eh, samozřejmě tady na tomto fóru o tom můžeme diskutovat eh, co se týče toho, že existují různá pravidla pro registraci, o to právě jde. Protože tak, jak ty eh, eh, společnosti teďka fungují, jdou na trh, jsou uznány jako společnosti, takže to bychom měli také uznávat. Já vidím, že tam může být problém s eh, přeshraniční identifikací a protože e, máme také e, nařízení pro i identifikaci. Ona vstoupila v platnost velmi nedávno, takže na to jsme nemohli odkazovat. Ale teď už ji máme, teď už máme tuhle tu legislativu a možná to bychom mohli zvážit. Mohli bychom tedy zvážit, že odkážeme e, v té přeshraniční identifikaci právě na toto nové nařízení. Potom také ty konzultace jsme dělali tedy online na internetu. Je to jeden z nejlepších nástrojů, protože jsou otevřeny všem. Takovéto konzultace byly otevřeny eh, podnikatelům, odborům a odbory se jich účastnili, těch konzultací na, na internetu. Ale já chápu, že to není ideální nástroj a proto se také těšíme na spolupráci s všemi zainteresovanými stranami, které se necítily dostatečně zastoupeny prostřednictvím těch eh, internetových konzultací. Říkám, že takto se tedy můžeme pokusit eh, trošku sondovat eh, toho, co se děje tedy v, v terénu, řekněme. Děkuji. Marlín, prosím. Dobrá, tak eh, já si myslím, že vám všem můžu poděkovat. Eh, přispěli jsme zase dále k té debatě. Určitě jsme všichni proto, aby rostl, rostlo podnikání. Možná se neschodneme úplně na tom, jak to udělat. Teď jsme hodně eh, diskutovali pouze o tom kapitálu jednoho eura. To je ale jenom jeden aspekt, takže bychom se na to neměli trošku zaseknout. Jsou tam i jiné věci měli bychom se třeba dohodnout aspoň na tom, na čem se všichni shodneme. A to je určitě to, že se chceme snažit usnadnit eh, to podnikání, zároveň, aby to ale bylo bezpečné pro věřitele, pro eh, pracovníky a tak dále. Já naprosto tedy chápu rozsah komise, a chápu cíl komise. Takže najdeme způsob tak, aby nikdo nebyl tím nějak eh, zraněn a najdeme nejlepší způsob eh, ku předu. Děkuji. Eh, vy předložíte zprávu do 16. prosince, za to mnohokrát děkuji. A je tedy dobré, že jsme si takhle to důkladně prodiskutovali, jak pomoci malým a středním podnikům eh, dostat se lépe na trh a expandovat. A teď předcházíme k dalšímu tématu, což je zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. Ještě jednou mnohokrát děkuji eh, komisi za prezentaci k předchozímu tématu a nyní předávám slovo Denisi eh, de Jongovi. Děkuji, paní předsedkyně, já eh, budu velmi stručný. Já si myslím, že nehlášená práce to je tak trošku jako korupce. Když někde začne, tak je velmi těžké pro ostatní společnosti se do toho tak nějak nenapojit. Protože, řekněme, to má jaksi výhody, když pracovníkům potom platíte méně. A řada zástupců z malých a středních podniků říkají, že by nechtěli pracovat s nehlášenou prací, ale musí, protože je k tomu tlačí konkurence. Eh, takže tady eh, opravdu jde o to, abychom se spojili. Prosím kolegy jenom o klid v sále, abych mohl přednést svoji prezentaci. Takže pokud se spojíme, eh, abychom proti tomu bojovali, já si myslím, že návrh komise, abychom zřídili platformu, evropskou platformu, pro všechny služby v členských státech, které tě, proti tomuto problému bojují, to je určitě dobrý přístup. Já tady mám tady několik připomínek, jenom stručně, protože určitě jste si všichni eh, přečetli tu zprávu, takže eh, já spíše mě zajímá potom vaše reakce na celou věc. Je to tedy eh, věc, která má politický význam a proto bychom měli zdůraznit, že to je pouze jedno opatření z mnoha, které můžeme podniknout proti eh, nehlášené práci. A eh, tedy existence platformy eh, na níž se, se budou setkávat různé inspekce. To tedy samozřejmě neříká ještě nic o tom, že máme legislativu, která bojuje proti nehlášené práci. Takže já bych vlastně chtěl, aby komise nám potvrdila, že pracuje na takové té legislativě, že připravuje jakýsi celý balíček. Eh, jinak je důležité, protože to téma je tak důležité, aby do něho byl Evropský parlament přímo zapojen, takže bychom měli mít zástupce eh, v této platformě za Evropský parlament. Eh, také eh, komise předkládá výroční zpráva o tom, eh, zprávy o tom, jak ehm, platforma funguje. Kdyby se třeba mělo ukázat, že to nefunguje tak dobře, jako si přejeme, tak by bylo dobré, kdybychom mohli ovlivnit celé nastavení té platformy. Takže tyhle ty výroční zprávy by neměly být nějaké rutinní zprávy, ale opravdu by se měly dívat na to, jak to v praxi vypadá. Eh, co se týče rozsahu, já nechápu, proč komise začlenila eh, nehlášenou eh, práci a potom, ale nezačlenila tam různě fiktivně vyhlášenou práci. To znamená, někdy třeba firmy vyplácejí vyšší plat, než doopravdy vyplácejí nebo vykazují určitý počet hodin, kdy nějaký pracovník pracoval a zároveň ten pracovník pracoval mnohem déle. Takže tomu by se komise měla věnovat také. Tomu já říkám tedy eh, chybně vyhlášená, eh, prohlášená práce. Eh, já také zdůrazňuji operační aktivity, protože existují tedy setkání expertů, Eh, to jsme měli třeba i v 90. letech, eh, kdy se třeba také setkávali odborníci v oblasti eh, spravedlnosti a vnitra, ale dnes, tehdy jsme opravdu rádi o tom všem hovořili, ale tahle ta doba není dobou jenom pro diskuze, jen tak. Musíme mít operační spolupráci. Je to ještě důležitý než informační kampaně, protože máme eh, takový návrh, že tedy z Bruselu by vycházely informační kampaně. Já si myslím, že je ještě efektivnější spolupracovat se sociálními partnery a kdyby se tyhle ty informační kampaně vytvářely vždycky na eh, úrovni členských států, jednotlivých členských států. A eh, konečně zapojení sociálních partnerů do práce platformy v návrhu komise se to tedy omezuje na národní úrovni, na pří, případy, kdy ty sociální partnery hrají eh, roli i v eh, prosazování eh, těchto věcí. Ale já si myslím, že tady hlavně jde o prevenci, spíše než tedy potom vymáhání práva. Takže v podstatě jde o to, aby k těm případům nehlášené nebo chybně hlášené práce nedocházelo. Takže já si myslím, že sociální partneři by měli být zapojeni vždycky určitě minimálně na té úrovni členského státu. To byly hlavní prvky mé zprávy, paní eh, předsedkyně, a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a na to, co mi řeknou. Ivan Stefanec. Děkuji, Ivan Štefanec. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych zdůraznil několik bodů. My skutečně musíme bojovat proti nehlášené práci. To je vážné téma, ale musím říct, že nejlepší způsob, jak proti ní bojovat, je správná daňová a sociální politika, která je v kompetenci členských států. Takže bychom neměli nahrazovat tuto kompetenci nějakým posunem kompetencí na evropskou úroveň. Chci zdůraznit tuto záležitost, protože hovoříme o platformě, ale může to být opravdu takový lehký posun směrem ke změně kompetencí. Tato platforma a iniciativa ke sdílení informací a správných postupů by sice mohla být užitečná, nicméně zodpovědnost členských států v této oblasti je skutečně jasná a já doufám, že nedojde k její změně. Dovolte, abych vás informoval o tom, že jsem zjistil, že je zde odůvodněné stanovisko ze členských států ohledně této platformy, kde se zdůrazňuje, že nemáme dostatek jasných informací ohledně přímého vztahu mezi fungováním platformy a omezováním nehlášené práce a existují také obavy ohledně rozpočtových dopadů, které by měly být více než 2 miliony euro. Děkuji. And Maria Grappini. Maria Grappini. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat kolegům ze skupiny socialistů. Já jsem stínovou zpravodajkou. Chtěla bych poděkovat panu De Jongovi za spolupráci. My jsme se sešli několikrát a došli jsme k závěru, že ano, tato platforma je potřeba. Také bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za to, že souhlasil s mými návrhy, tedy ten návrh socialistů. Ohledně toho, že bychom měli mít výroční zprávy a ne každé čtyři roky. A také, že souhlasil s naším návrhem, aby byl více zapojen Evropský parlament. Já jsem přesvědčena, že tato platforma by mohla propojit všechny země. A zde bych chtěla potrhnout, že to musí být eh, povinné, závazné. Nemůžeme eh, se rozhodnout, že některé země budou venku a některé vevnitř. Když propojíme eh, členské státy, napojíme je na tuto platformu a bude se moci do toho zapojit Evropský parlament prostřednictvím jedné jmenované osoby a zároveň také, když zapojíme sociální aktéry tak tím bychom mohli snížit poměr té nehlášené práce. Nebudeme to moci úplně odstranit, tu nehlášenou práci, ale aspoň to snížíme a můžeme se také poučit z osvědčených postupů v ostatních zemích. Já doufám, že naše návrhy přijme pozitivně komise. Já panu zpravodaji poskytnu ještě další připomínky. Jsou tam některé věci spíše jazykové povahy, eh, některá slova, která nejsou úplně ideální, ale jsem přesvědčená, že to všechno dobře dopadne. On behalf of the ECR. Za EKR je stínovým zpravodajem pan Precel, ten tady není. Takže my podporujeme princip platformy a vzhledem k tomu, co jste říkali ohledně nehlášené práce a nedostatečně hlášené práce, tak my ten princip podporujeme, ale rozhodně bychom byli znepokojeni jakoukoliv povinnou účastí, která by zasahovala do kompetencí členských států v této oblasti. Takže tomu tedy takto se vyjádřil i náš stínový zpravodaj. Dodržování kompetencí členských států je nutné. Musíme také zajistit eh, ochranu peněz daňových poplatníků. Členské státy musí být schopny určit, zda ty aktivity eh, jsou v pořádku a zda jsou eh, přijatelné v rámci jurisdikce. Samozřejmě obecně podporujeme výměnu údajů a nejlepších postupů, pokud jde o daňové otázky, ale jsou zde také citlivé otázky, které souvisí s principy na ochranu osobních údajů, především pokud jde o finance jednotlivců, takže to znamená, že to by mělo být zasazeno do širší diskuse o ochraně osobních údajů. A také výměna informací může být velmi nákladná, takže to musí být uděláno způsobem, aby to bylo přiměřené k úrovni toho porušování předpisů, především pokud se jedná o přeshraniční činnost. Takže v tomto smyslu předložíme nějaké pozměňovací návrhy. Eh, paní Kalas, Alde. Děkuji. Já místo paní Turnes zastupuji frakci ALDE, takže já to tady přečtu, ten papír, který mi dala. Takže ona se omlouvá, že zde nemůže být je také místo předsedkyní výboru EMPL a proto bude sledovat debatu v obou výborech. Chceme poděkovat zpravodaji za vypracování této zprávy. Obecně podporujeme myšlenku nové platformy, která by začlenila inspektory a sociální partnery a úřady v této oblasti. Jsme si vědomi toho, že výměna informací by zlepšila boj proti nehlášené práci. Platforma by umožnila usnadnění spolupráce a umožnila by členským státům, aby se poučili jeden od druhého, ale musíme zdůraznit, že ta platforma musí vzít v úvahu již existující formy a nesmí se s nimi překrývat. Platforma musí také respektovat modely jednotlivých eh, trhů práce. Proto si myslíme, že členské státy by měly být kontrolovány, pokud jde o míru zapojení do těchto individuálních eh, činností. Děkuji. Thank you, Madam Chairman, and uh, I think that this is quite an important area, and I think that the idea. Já si myslím, že vlastně je důležité vyměňovat si tyhle ty eh, best practice, ty nejlepší postupy. Eh, tady to bylo 7 až 16 HDP EU, to je strašně moc peněz. A teď, eh, když lidé se tomu vyhýbají, aby získali tedy větší finanční fondy, Přitom samozřejmě to jsou eh, peníze, které potom chybí eh, v sociálních fondech, v jiných fondech, eh, které samozřejmě potřebujeme na, na evropské úrovni pro pracovníky. Takže to sdílení těch nejlepších postupů by bylo určitě užitečné. A to vůbec není nějaká nová oblast šetření, řekněme. Eh, komise se tím zabývá už desetiletí. A na tomto výboru také hodně hovoříme právě o té otázce vymáhání práva, protože to je další věc, která je obrovsky důležitá, vymáhání pravidel a práva. A je to něco, co musíme podpořit. A myslím si, že tento výbor by také měl podpořit právě to sdílení nejlepších postupů. Děkuji. Dennis, would you like to come back on those points? Thank you, and thank you for your report. Thank you, uh, Denis se chce vrátit ještě k tomu bodu. Ano, děkuji, já myslím, že mohu být stručný. Já plně respektuji národní kompetence. Takže tady nemůže být žádné nedorozumění v tomto směru. Myslím si také, že komise, když předložila tento návrh, tak si dávala velký pozor, aby dodržela kompetence. Ale je zde pár bodů, kde také sympatizuji s myšlenkou, že to všechno nemůže být úplně dobrovolné. Když máte jednotná kontaktní místa na národní úrovni, což navrhuje komise, a některé členské státy říkají, no tak tohle my neuděláme, tak prostě nevyřešíme otázku praktické kooperace mezi členskými státy. A to je přitom velmi důležité, protože potom nebudete vědět, na koho se máte obrátit. To jsem právě slyšel od nizozemské inspekce, která říká, že je velmi těžké spolupracovat s jinými zeměmi, že musí postupovat bilaterálně, musí vždycky zjistit, kdo je zodpovědný. Vždycky narazí na někoho, kdo za to zodpovědný není a prostě není to efektivní. Takže tím vlastně dáváme konkurenční výhodu zločincům, protože právě oni čerpají výhody z nehlášené práce. Takže si myslím, že je to obecný evropský zájem, abychom měli alespoň nějakou minimální spolupráci, která vyžaduje jednotné kontaktní místo a alespoň nějakou formu participace. Já jsem si jist, že ještě povedeme debaty na toto téma mezi stínovými zpravodaji, ale myslím si, že něco mezi plně povinným a plně dobrovolným systémem je zde nutný k tomu, abychom dosáhli pokroku. Pokud jde o nákladovou efektivitu, tak já tam určitě do zprávy začlením nějaké poznámky, které odráží ty obecné obavy, které máme, pokud jde o rozpočet, to znamená, že nechceme utrácet zbytečně peníze, ale samozřejmě nějakým způsobem to hrazeno být musí. Takže těším se na pozměňovací návrhy a další diskuse. Děkuji. Děkuji za tuto diskusi. Poslední bod na pořadu jednání je vstup komise, pan Gin, nebo někdo z komise, bude hovořit o dodavatelském řetězci v potravinářství. Jsem velmi ráda, že jste se vrátil. Spravodaj mi včera večer poslal otázku velmi pozdě, kde uvádí, te, eh, otázku, tedy zprávu, kde říká, že musí odcestovat do Polska, takže mě to oznámil velmi pozdě. Jedná se tedy o nekalé obchodní praktiky v potravinářském dodavatelském řetězci. A on si tedy vyslechne tyto odpovědi v zastoupení a zaslechne, nebo tedy vyslechne si to také tedy online, online v přenosu a jeho asistenti budou také sledovat eh, příspěvky ostatních, takže omlouvá se. Pokud se v budoucnosti něco takového stane a pokud chcete abych vás omluvila, tak to pro jakéhokoliv člena našeho výboru udělám. A teď tedy předávám slovo komisi. Děkuji, děkuji za tu, tuto příležitost vrátit se k otázkám, které zde včera zazněly a bylo jich celá řada. Já se pokusím eh, zodpovědět je v tom odpovídajícím pořadí, takže začnu s pravodajem. On se zmiňoval o faktoru strachu a ptal se, jak chce komise vyřešit tuto otázku a ptal se také na to, do jaké míry mohou dobrovolné režimy vyřešit tento faktor strachu. Já už jsem se o tom stručně zmínila ve svém úvodu. Říkala jsem, že faktor strachu je klíčová otázka, že je v samotném jádru problému vymáhání práva, tak jak jsme to tedy identifikovali. Máme obchodní praktiky, které nejsou dobře uplatňovány v dlouhodobých smluvních vztazích a také ve vztazích, kde jedna ze stran je velmi závislá na tom, aby ten smluvní vztah pokračoval. V takovéto situaci je běžné, že ta slabší strana může pocitovat strach, Spravodaj se zmínil o pozadí Říkal, že máme zelenou knihu, která se týká těchto obchodních praktik, kde se už jednou zdůrazňuje toto téma a vrátilo se to znovu, toto téma v konzultacích. Problém s těmi dobrovolnými režimy, s tou dobrovolností, je v podstatě ten, že je obtížné, aby takováto dobrovolná schémata um, umožňovala skutečnou možnost, aby byla dodržena jak důvěrnost, tak také, aby potom bylo možno vymáhat právo. je velmi důležité, aby zde byla možnost předložit důvěrnou stížnost a jsou zde také podmínky, které se týkají tohy, toho, aby úřad, který je zodpovědný za vyšetřování, aby ex officio provedl vyšetřování. Komise žádá členské státy, aby se na to podívali ve sdělení. A teď otázka paní Sehnalové. Ona se zeptala, jak bychom vyřešili otázku, že zemědělci se nepřidali k této iniciativě o dodavatelském řetězci, takže zde byl určitý skepticismus, pokud jde o tu dobrovolnou iniciativu. Ano, to je slabina iniciativy o dodavatelském řetězci, že zemědělci se k tomu nepředali, to už jsem říkala včera. Souviselo to s vymáhacími mechanismy. My ale pořád doufáme, že možná je zde určitá naděje, že i zemědělci se k tomu dobrovolně připojí, protože vidíme, že na národní úrovni v těch národních platformách k tomu dochází. Účast malých a středních podniků to je znepokojivá záležitost pro iniciativu dodavatelském řetězci protože musíte být členem nebo musíte být tedy součástí této iniciativy, abyste přímo mohl z toho čerpat výhody. Myslím si, že je důležité, že vlastně i nepřímo malé a středníky, střední podniky mohou čerpat výhody z toho, že když velké společnosti se připojí do iniciativy o dodavatelském řetězci a začnou ji uplatňovat, tak by to mělo mít dopad na jejich praktiky, takže by to mělo mít i nepřímý dopad na malé a střední podniky. Nicméně je to jedna z věcí, na kterou se velmi pozorně podíváme v průběhu hodnocení, který budeme provádět, které budeme provádět tento rok ohledně té situace, jak jsem se o tom už včera zmínila. Také zde zazněla otázka o maržích eh, maloobchodníků a o dopadu na spotřebitele. Evropská unie vytvořila tento nástroj na monitorování cen, abychom zajistili transparentnost, ale ve skutečnosti se nesnažíme ani tak měřit marže, spíše se podívat na to, jak vlastně jsou ty ceny, jak se promítají v dodavatelském řetězci. Nemáme úplné údaje na toto téma. Ale do určité míry nám to také poskytuje informace o maržích, předpokládám. Nekalé obchodní praktiky mají dopady na spotřebitele. Je ovšem těžké změřit, jakým způsobem na ně dopadají. A A není to ani hlavní cíl této iniciativy boje proti nekalým obchodním praktikám, i když eh, samozřejmě počítáme s tím, že když bude dobře fungovat dodavatelský řetězec, tak z toho budou mít prospěch i spotřebitele. Pan Rochefort se zmínil o různých přístupech eh, při řešení nekalých obchodních praktik a zmínil se o možnosti zprostředkovatele, prostředníka, mediátora, který by mohl být zodpovědný za zajištění toho, že ty praktiky budou pořádku, spravedlivé. To je podle mě velmi dobrý přístup, který se používá v některých zemích, v některých jurisdikcích. Ačkoliv si myslíme, že je možná celá řada různých přístupů. Ve Francii existuje nějaký tento systém mediace a do určité míry také ve Velké Británii existuje jedna funkce, která plní i tyto povinnosti. Takže ten systém může fungovat a důležité je, aby zde existovaly nástroje, které budou zaměřeny na nalezení řešení a to, co nejflexibilněji a nejefektivněji. To může být také důvod k tomu, proč mohou existovat kombinace dobrovolných iniciativ a legislativních iniciativ. Hlavním cílem té dobrovolné iniciativy je zajistit vyřešení problému nekontroverzním a flexibilním způsobem, protože to je samozřejmě to nejlepší řešení jakýchkoliv problémů spojených s nekalými obchodními praktikami. Pan Rošfor se také ptal na seznám takovýchto nekalých obchodních praktik. Některé členské státy si zvolily tento přístup spíše než eh, přístup iniciativy o dodatelském řetězci, která představila pozitivní seznam. Nejdůležitější je, aby se zde pořád ještě umožnila jistá flexibilita, protože velmi rigidní řešení, nějaký opravdu restriktivní černý seznam, černá listina asi nebude tím nejlepším řešením, protože i když se snaží být velmi přesný, tak se z toho možná vylouší nějaké praktiky, které se objeví později, protože je to oblast, která se samozřejmě neustále vyvíjí. A konečně pan Dantin se ptal na rozvoje, na rozvoj na rozvoj vlastní značky. Zda je to něco, co by také mělo být pokryto touto iniciativou. My to také sledujeme, co se děje s tou vlastní značkou, protože to je věc, která se v současné době velmi rozvíjí a určitě je to reakce na to, že se omezují výdaje spotřebitelů, takže je to reakce na poptávku spotřebitelů a Zazněly zde stížnosti, že někdy producenti značkového zboží někdy zneužívali své pozice. A to je samozřejmě praktika, která je také zahrnutá mezi, mezi těmi nekalými obchodními praktikami. Prostě není možné šířit eh, důvěrné informace. Pokud jde o ty vlastní značky, tak možná bych měla říci, že DG Competition nedávno provedlo studii ohledně inovací v potravinářském dodavatelském řetězci a že tato studie se konkrétněji zaměřovala na vlastní značku, což je samozřejmě velmi zajímavé téma. Doufám, že jsem pokryla otázky, které zde zazněly včera a děkuji vám za příležitost, kterou jste mi dnes dali. Samozřejmě, pokud máte ještě nějaké další otázky, s radostí je zodpovím. Máme ještě dva poslance, paní Sehnalová. Děkuji za ty odpovědi. Eh, chyběla mě tam bohužel ta jedna poslední, kterou jsem, kterou jsem kladla a to bylo, eh, ta se týkala toho, že vlastně na vnitřním trhu působí nadnárodní hráči, eh, kteří mohou v různých zemích uplatňovat různé, různé praktiky, jestli o tomto má komise nějaké informace. Takže děkuji za toto doplnění. Thank you for reminding me. In fact, <laughs> I forgot. Děkuji za toto připomnění, za tu upomínku. Eh, ano, na tuto otázku jsem zapomněla. Ano, je to samozřejmě zásadně důležité pro nás, protože my na to pohlížíme z eh, úhlu pohledu vnitřního trhu. Jak už jsem říkala včera, Řada těchto neférových eh, praktik k ním dochází na místní úrovni. A je tedy možno je řešit právě tam eh, pomocí legislativy členských států. Ovšem, my jsme si vědomi toho, že jsou problémy které potřebují koordinovat na vyšší úrovni. To znamená, je potřeba koordinovat mezi členskými státy. Takže je jasné, že v tuto chvíli máme jakýsi roztříštěný obrázek. A, a v podstatě jde tedy o to, aby se nedalo jaksi zneužívat nějakých rozdílů mezi členskými státy a jejich legislativu. Tam v podstatě tedy jde o jakési eh, takzvané forum shopping, kdy si tedy ty firmy vybírají to, co je pro ně nejvýhodnější v, v daném členském státě. My se tomu věnujeme, budeme se tomu věnovat i nadále. Uvědomujeme si problém fragmentace, který existuje, ale na druhou stranu možná by bylo příliš drastické říci, že to všechno budeme harmonizovat. Měli bychom tedy podporovat eh, společné chápání eh, postupů, eh, které jsou tedy vhodné a či které jsou problematické. A samozřejmě musíme podpořit tu spolupráci mezi členskými státy, tak aby systémy ne, ne, neměly, aby tam nebyly otevřené mezery, kterých by se dalo zneužít. Um, eh, děkuji, že jste mezi nás ještě eh, jednou přišla, že jste přišla odpovědět na naše otázky. Ehm, hodně jsme se ptali na ty dobrovolné přístupy a eh, povinné přístupy. A já si myslím, že právě v této oblasti, která je stále důležitější, bychom opravdu měli mít nastavena správná opatření. Hodně tady hovoříme o vymáhání práva na tomto výboru. Já, jestli tomu rozumím dobře, vy také zodpovídáte za, vysokou skupinu, na, na, za skupinu na vysoké úrovni pro maloobchod. To je obrovsky důležité, protože maloobchod je právě v centru eh, toho, o čem se tady hovoříme. A eh, možná byste nám mohla něco říci i více k této skupině na vysoké úrovni, eh, co má na programu, jestli se tam hovoří tady o těchto tématech. A já vím, že mm, také eh, zde se mezi nás přišli i eh, kolegové z výboru Agri, ti se také právě zase zajímali o ty zemědělské aspekty téhle věci, takže možná k tomu byste mohla něco říct. Děkuji. Ano, děkuji. Opravdu jsme ustanovili tyto skupinu na vysoké úrovni pro eh, malou obchod, také jsme sepsali akční plán pro malou obchod. Ten akční plán jsme také měli pro obchodní postupy. Zatím práce této skupiny se nezaměřovala na ty neférové obchodní postupy. Ehm, ono tady jde trošku o načasování, protože v červenci jsme vydali sdělení, v tuto chvíli pracujeme na vyhodnocení těch dobrovolných systémů a režimů, jak to funguje. Hovoříme o tom se členskými státy a takže z tohoto úhlu pohledu vlastně to nebylo naší prioritou. Prozatím naší prioritou, jakousi klíčovým problémem, který jsme identifikovali, byly velké strukturální digitální transformace maloobchodního sektoru, to byla opravdu naší teda priorita číslo jedna, jak se přizpůsobit té digitální transformaci a k tomu s tím se pojí eh, další věc, to je tedy otázka malých a středních podniků a jejich problémů. Takže to, co jste zmínila vy, tady zatím nebylo naší prioritou a mm, výsl- Vysvětlení proto je, že eh, jsme to neměli tak načasováno, protože prostě tento rok jsme věnovali eh, těm eh, dobrovolním systémům, jak se to vyvine na evropské úrovni, jak se vyvinou na národní úrovni, jak na to, zareagují, jak na to zareaguje národní legislativa, jak to celé prostě bude spolu hrát. Takže k těm eh, prostě neférovým eh, obchodním praktikám se musíme vrátit, až dokončíme celou práci, které se věnujeme tento rok. Eh, děkuji mnohokrát. Já věřím, že kolegové budou mít spoustu dalších otázek ve chvíli, kdy ta zpráva už zase bude konkrétnější. Zatím vám děkuji za váš čas, za vaše odpovědi. Ještě řeknu, že příští schůze začne 21. ledna v 9 hodin ráno.